Allora, buongiorno. Tak, dámy a pánové, dobré odpoledne. Poprosím vás, abyste se usadili. A zahajuji plenární zasedání, které bylo naposledy přerušeno 4.7.2019. Zdravím také publikum na tribunách, které se přišlo podívat na úvod plenárního zasedání. Zápis a schválené texty ze zasedání z 4.7. byly dány k dispozici. Jsou k nim nějaké poznámky? Pokud nikoli, je zápis tímto schválen. Mám několik oznámení. Vzhledem ke zvolení eh, pana kolegy Kriako Sevelopula do eh, Národního řeckého parlamentu v Řecku, parlament zveřejní oznámení o uvolnění jeho křesla počínaje 7. červencem 2019. Příslušné orgány Holandska mi sdělili, že paní Lara Wolters byla zvolena europoslankyní, která nahradí pana France Timmermanse s účinkem od 4.7.2019. Dále příslušné orgány v Řecku neinformovali, že pan Emanuel Frakos byl zvolen europoslancem, který eh, nahradí pana Kriakose Velopula s účinkem od 10.7.2019. Nové kolegy vítám a připomínám, že eh, požívají plných práv a výhod své funkce v parlamentu, tak jak to předpokládá náš jednací řád. Od frakcí EPP a ECR jsem obdržel požadavky na změnu složení některých výborů. Ty nominace budou uvedeny v zápisu z aktuální schůze pakliže nebudou podány připomínky až do přijetí eh, zápisu, budou tyto změny považovány za schválené. Teď k pořadu jednání. A pan, pan Korbec se hlásí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Oznámil jste jména poslanců, kteří již opustili parlament. Eh, Nevím, neměl jste vyjmenovat také celou frakci EPP? Zdá se, že se neobtěžovali vůbec dorazit. Colgo il suo sottile umorismo. Ano, to je uh, úžasný vtípek, pane kolego, děkuji vám za něj. Teď eh, pořád jednání. Definitivní návrh pořadu jednání, který byl schválen konferencí předsedů 11.7. podle článku 157 jednacího řádu, byl eh, distribuován, přičemž co se týká úterka, tedy zítřka, frakce GUE NGL požádala, aby prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku Evropské unie na téma situace ve Venezuele nebyla ukončena usnesením. A teď bych rád dal slovo paní kolegyni Villanueva Ruiz, aby představila tuto žádost jménem své frakce. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Jménem frakce GUE NGL bychom rádi požádali, aby, byla staženo, aby bylo staženo usnesení o Venezuele eh, z pořadu jednání. Debatu samozřejmě vést můžeme, ale vzhledem k tomu, co se aktuálně děje v rámci toho nového procesu dialogu, který navrhlo Norsko, přičemž aktuálně probíhají eh, vyjednávání a dokonce je podpořil i papež, řekli bychom, že tento parlament, tento nový parlament má příležitost skoncovat s předkládáním usnesení, skoncovat s tou interferencí do národní venezuelské politiky a ukázat, že tento parlament je hlavně od toho, aby prosazoval dialog a mír. A tím doufejme, že tamnímu lidu pomůžeme a situaci tam stabilizujeme. Děkuji vám, paní kolegyně Villanueva Ruiz. Teď bych dal slovo někomu, který, eh, kdo je proti tomuto návrhu. Prosím, pan kolega Gáler. Děkuji mnohokrát. Jménem frakce EPP prohlašuji, že jsem proti tomuto návrhu. V rámci našeho usnesení můžeme samozřejmě zohlednit ta probíhající jednání a iniciativy a přivítat je, ale my si myslíme, že aktuální situace je stále velice dramatická a rovněž poměrně jasná. Tím pádem v podstatě e, to usnesení může být poměrně jasné. Uvědomujeme si tu dramatickou situaci, jsou tam miliony uprchlíků, lidí, kteří museli odejít ze země, což destabilizuje danou zemi a celé její sousedství a k tomu, myslím, musíme zaujmout jasné stanovisko. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Gálere. A teď budeme tedy hlasovat o žádosti frakce GUE NGL. Bude to elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hanno votato tutti? Hlasovali všichni? Hanno votato... Tak hlasovali všichni? Ale kolegové, konec hlasování. Žádost je zamítnuta. Tím pádem pořad jednání zůstane bez změny. Co se týká středy. Frakce GUE NGL požádala, aby prohlášení Rady a komise ohledně vztahu EU-Mercosur byly přidány na pořad jednání jako třetí bod e, ve středu odpoledne po prohlášení Rady a komise na téma Eh, čistý vzduch a eh, čisté zóny v mm, evropských městech. Dávám slovo paní kolegyně Viviane Varuiz, aby představila tuto žádost frakce GUE NGL. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslíme si, že je velice důležité na pořad jednání ve středu přidat dohodu s Mercosurem. Už je to více než 20 let, co vyjednáváme tuto dohodu. Je to dohoda, která bude mít obrovský dopad na mnoha, mnohé země, mnohá města, mnohé instituce. Konec konců i na zemědělce. Více než 33 tisíc zemědělců pocítí velice vážné dopady eh, této dohody, pokud bude podepsána. Myslíme si, že to je velice důležité téma a mělo, měla by být jako taková probrána jako eh, na pořadu jednání ve středu. Děkuji, pan Ansen, který bude hovořit proti. Děkuji, pane předsedo. Jménem frakce EPP sděluji, že jsme proti přidání tohoto bodu na pořad jednání. Dokumenty byly právě teprve zveřejněny. Chceme mít dost času na jejich pečlivou analýzu. Komisařka Malmströmová oznámila, že příští týden přijde na zasedání výboru INTA, proto pro tuto chvíli odmítáme takovouto změnu pořadu jednání. Děkuji vám mnohokrát. A teď budeme hlasovat o této žádosti zvednutím ruky. Kdo je pro? žádost GUE NGL. Zvedněte ruce, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Je to zamítnuto. Pořad jednání zůstane beze změny. Tím pádem je pořad jednání definitivní. Není potřeba, není potřeba. Teď budeme pokračovat jednominutovými projevy. Podle článku 144 jednacího řádu. Hm? Prego, lei la parola. Prosím, pane kolego, máte slovo? Pane předsedo, podle článku 184a jako předseda výboru PECH chci upozornit na to, že britský europoslanec Robert Rowland minulý týden zveřejnil komentáře eh, v tom smyslu, že v případě v Brexitu jakékoliv zahraniční plavidlo v britských vodách by mělo mít stejné zacházení jako plavidlo nepřátelské. Eh, Pane předsedo, víte, že argentinský křižník generál Brigano byl potopen a e, v roce 1982, přičemž přišlo o život 180 osob. Chci upozornit na to, že Národní svazy rybolovných organizací v, e, ve Spojeném království tato slova odmítla. Je to odporné prohlášení, ale je pravděpodobné, že to, toto porovnání a vlastně návrh, že evropští rybáři by mohli být zabíjeni jenom za to, že používají stejné vody, jako používají celé generace, bude eh, jak si smeten ze stolu jako nějaká hyperbola, přehnaná metafora. E, svoboda projevu je důležitá, to sice ano, ale evropské dějiny, Evro, e, dějiny Evropské unie, pane předsedo, jasně ukazují, že slova jsou důležitá. Slova mohou podporovat přátelství, ale mohou také zapříčinit rozkoly a nenávist. Pane předsedo, doufám, že i vy, podobně jako já, odsoudíte, že někdo z mé země se rozhodl zvolit svobodu slova k tomu druhému účelu. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Davisy. Vaše prohlášení bereme na vědomí. Honorevole Roland. Pane kolego Rolande, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi umožnil promluvit. V první řadě abych mohl zareagovat na pana kolegu, dovolte mi říct si toto. Já jsem reagoval na slovní útok, který vy jste eh, provedl vzhledem k mé kolegyni June Mamry, poté co vás konfrontovala před místností, kde zasedal výbor PECH, kterého jste předseda. Vy jste na ní slovně zautočil a my na vás kvůli tomu uvalíme disciplinární sankce. Co se týká mé reakce, ta byla založena na základě obrany britského rybolovného průmyslu, který je systematicky ničen Evropskou unii a jejich pulzovým způsobem rybolovu. Já udělám vše pro to, abych chránil britské rybáře. Co se týká toho samotného vyjádření, bylo to um, vyjádření hodně emocionální, které je založeno na tom, že náš průmysl je takto decimován. Nesmíte to brát. Doslovně rozhodně ne, nepropagujeme žádné násilí na otevřeném moři, i když jsme to zaznamenali v roce 2018, kdy se britští a francouzští rybáři střetli na moři, ale já ani na okamžik nenavrhuji, že by britští rybáři měli podnikat jakékoliv, řekněme, vojenské útoky na rybáře zahraniční. Já pouze na 100% zastupuji britské rybáře a náš rybolovný průmysl a z této obhajoby nikdy neustoupím. Děkuji. Pan Fox. Pan Fox tu není? Paní Fox. Eh, děkuji. Jedna věc, eh, kterou nemůžete říct, říct o britské delegaci v této části parlamentu, je, že nemáme smysl pro humor a že by nezáleželo na svobodě projevu. Je neuvěřitelné, že eh, když máme jiné věci na práci, tak eh, tento parlament je zneužíván jedním z našich uvozovkách kolegů z Spojeného království, aby na nás slovně útočil. Máme mnohem důležitější věci na práci. Já hájím právo lidí říkat, co si myslí, včetně jeho práva říkat, říkat, co si myslí on. Svoboda projevu je důležitá, eh, svoboda obecně je důležitá. A prosím pěkně, berte nás v Brexit Party na vědomí, my vás budeme hájit i tak, přestaňte na nás útočit. Tento parlament, i když není demokratický, má skutečně lepší věci na práci, než řešit vnitřní půdky liberálních demokratů ze Spojeného království. Děkuji. Děkuji kolegové. A e, když už jsme tak u toho svobodného projevu, teď tedy podle článku 172 jednacího řádu provedeme jednominutové projevy, přičemž seznam je přede mnou. Jako první na minutu pan Vinče. Tisztelt elnök úr, képviselőtársak! paní předsedající, kolegové, v členských, členských státech EU platí různá pravidla, která eh, mají chránit etnické minority. V některých zemích jsou ty pojistky silné, v některých jsou jenom částečná řešení a v některých zemích nejsou etnické minority vůbec uznávané. U nás eh, v Rumunsku existuje nový, eh, eh, novela zákona o veřejné správě, která omezila ty stávající pojistky. Je zakázáno používání maďarského jazyka a maďarských symbolů a neexistuje žádný institucionální dialog mezi většinou rumunskou a menšinou maďarskou. A v e, tomto parlamentu chceme posilovat spolupráci, výměnu osvědčených postupů a měla by existovat vláda práva, která jaksi bude řídit takovéto principy. E, e, my, naši občané věří tomu, že budeme podporovat silné normy reformy v této oblasti. Eh, děkuji, pan Haurs na jednu minutu. Paní předsedající, hlasovací právo je základním právem a my jako politici musíme usnadnit výkon hlasovacích práv. Před šesti týdny došlo k něčemu opačnému. Účast na evropských volbách narostla do jedna, na 51%, ale mnoho občanů eh, nemohlo hlasovat, pokud nebyli ve svých domovských státech. Bylo tomu tak ve Spojeném království království. Eh, britská vláda reagovala na kritiku negativně, takže změny je potřeba zavést změny na úrovni EU, aby bylo zjednodušeno hlasování či účast ve volbách eh, kdekoliv v Evropské unii jenom podepsáním prohlášení. Já jsem oslovil předsedu AFKA, abychom toto řešili předem, aby příští evropské volby byly takové, že každý evropský evropský občan bude moci hlasovat či volit tam, kde se právě nachází. Děkuji paní Joveva. Děkuji. Děkuji za uh, slovo, kolegové. Jsem ráda, že mohu poprvé vystoupit v tomto parlamentu a chtěla bych využít této příležitosti, abych zmínila téma, téma, které mu se zatím nedostává dostatek pozornosti. Závisí to eh, vše na politických eh, situacích v členských státech. Hovořím o vládě eh, právo a doufám, jsem ráda tedy, že budoucí kandidátka na předsedkyně Evropské komise řekla, že bude trvat na vytváření mechanismů, která budou chránit základní práva. Na posledním jednání toto nezdůrazňovala, ale chtěla bych zde uspořornit na selhání Chorvatska v tom smyslu, že nerespektuje výsledky arbitráže a doufám, že eh, budoucí předseda či předsedkyně komise se na toto zaměří a budeme chtít také právní stanovisko, které se bude týkat eh, výroku arbitrážního eh, soudu. Je potřeba respektovat vládu práva. Mr. Christian Allard. Pan Allard, prosím. Potřeba, abyste si zapnul mikrofon, prosím. Eh, pour m'aider. Pour... Děkuji mnohokrát, že jste mě pomohli s tímto prvním projevem v Evropském parlamentu. Děkuji mnohokrát, že jste dali slovo novému poslanci, který je trochu jiný než ostatní, protože jsem francouzský občan, který zastupuje Skotsko v Evropě. Poté, co jsem působil ve skotském parlamentu jako poslanec, tak teď kvůli Brexitu jsem tady. A chtěl jsem ukázat, jak důležitá pro nás Evropa je. Před 20 lety jsem hlasoval proto, aby byl po více než 300 letech znovu zvolen skotský parlament. Byl to parlament, ale který by nemohl fungovat bez podpory Evropské unie. Evropská unie nám umožnila ustanovit ve Skotsku parlament a my jsme na to nezapomněli. V roce 19, 2016 80% Skotů hlasovalo proto, aby jsme zůstali v Evropské unii, což tedy ukazuje, že patříme mezi ty nejevropštější země. A my jsme totiž ve Skotsku zvyklí na to mít několik identit najednou. Já jsem stoprocentně Skot, stoprocentně Francouz a stoprocentně Evropan. Naše myšlenka Evropy je stejná jako vaše, tedy volný pohyb osob a volný pohyb, volná spolupráce našich hodnot. Chceme zůstat v Evropě a pomožte nám, prosím, abychom vám my potom zase mohli pomoci. Mr. Jack Madison. Pan Jan Madison, eh, jste zde, prosím, pane poslanče. Hm, zdá se, že tomu tak není, takže prosím paní Tomašič. Děkuji za slovo, paní předsedající. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii zveřejnil v prosinci 2015 zatykače na dva právníky Vojislava A Tyto právníci jsou obviněni z pohrdání soudem a jsou podezřelí, že vyhrožovali, zastrašovali a upláceli svědky. Ty zatykače byly tajně předány v lednu 2019, ale srbské úřady se podle nich neřídily a proto je soud zveřejnil. Oficiální místa v Bělehradu je stále odmítají vykonávat a tvrdí, že jim tomu brání zákon, Eh, který jim ukládá povinnost vydávat obžalované z válečných zločinů, nikoli však osoby obviněné z pohrdání soudem. Podobnou argumentaci uplavnila, uplatnila dříve i Francie. Stížnost Srbska eh, proti tomuto eh, zatýkacímu rozkazu by měla přeskoumávat odvolací senát. Otázkou je, proč Srbsko má vůbec právo podat takovou stížnost, což je v rozporu s jednacím řádem. Nejde tedy eh, zase o situaci, kdy se eh, věci v Srbsku přehlíží. Je ostudné, že stát, který otevřeně odmítá plnou spolupráci s Hákským soudem a chrání válečné zločince, pokračuje v jednáních o kapitole 23 a ukazuje to na eh, pokrytectví Evropské unie. Děkuji. Mr. Georgiou. Pan Georgiou, na jednu minutu, prosím. Děkuji za slovo. Já se zastupuji Kypr a v, současné době si připomínáme 45-leté výročí nejtemnějších dějin, kdy řecká chunta za mm, pomoci místních fašistů provedla puč na Kypru s cílem potlačit a zabít legálně zvoleného prezidenta a ty dopady jsou tragické do dnešního dne, byly tragické tehdy. Mnoho mrtvých, mnoho pohřešovaných, násilná okupace 37 procent území, eh, násilné usazování a snaha změnit demografický charakter země. A my žádáme praktickou podporu eh, Evropy, eh, nejenom ta opatření, která se opakují a která nedosahují toho cíle, který bychom chtěli. Turecko je jistě důležité pro zájmy Evropy, ale je důležité také podpořit dodržování mezinárodního práva a znovu zahájit eh, vy, eh, vyjednávání, které bylo přerušeno a nalézt řešení, které by bylo ku prospěchu lidí na Kypru a které by přispělo k bezpečnější Evropě. Děkuji, pan Paten. Thank you. 400, 000... Děkuji. 400 tisíc lidí z Midlands mě zvolili, abych zde za ně hovořil, ale 200 milionů lidí po celé Evropě vlastně hlasovalo pro nás, pro všechny. Demokratický základ Evropské unie je založen na nás, na všech 750 jednom vol, přímo volených poslancích, kteří zde zastupují naše eh, voliče v tomto, eh, v tomto jednacím sále, který je ve stejné podobě Bruselu. A proč, jsme, proč tedy bylo, proč tedy fungujeme jenom 60 dní v roce? Eh, minulý týden byl tento sál zavřen v Bruselu a dnes je za celý červenec jediná možnost zde volně pohovořit a jen jenom je nám umožněno hovořit 60 vteřin a jenom několika z, nám, proto, z nás. Proto je tu také tak málo poslanců. Znamená to, že není o čem mluvit, znamená to, že eh, hla, voliči nechtějí, aby byly jejich hlasy slyšet, A nebo je ta odpověď v tom, že lidé na radě, v komisi za zavřenými dveřmi nechtějí slyšet to, co chceme říci. 60 dní není dostatek na to, abychom byli vyslyšeni. 60 vteřin není dostatek dostatečně. Je potřeba, abychom byli slyšet, je potřeba, abychom měli více prostoru v parlamentu. The trouble is that if everyone problém je, že pokud všichni budou přetahovat tu minutu, ne všichni budou moci hovořit, takže se snažíme ta pravidla eh, dodržet a vy jste ten, tu minutu eh, překročil. Nyní paní Boškor. Eh, na minutu. Děkuji. Děkuji, kolegové, paní předsedající. První uh, volby, budou, budou se konat prv, první volby, rychlé volby na, eh, v, na Ukrajině, kterým je třeba věnovat zvláštní uh, pozornost, protože budou vést k rychlým změnám v zemi. Ale volební komise však po uh, upírá vytvořit maďarský volební okrsek a uh, objevují se tu také v rámci rámci kampaně různé podvody a zneužívání nákup hlasů a další typy zneužívání eh, vznikají různé strany, které jsou jenom určitými klony, aby přitáhly eh, voliče a aby nalákali eh, hlasy a e, dochází k různým, různému šikanování někteří, kteří se účastní e, volební kampaně a to platí o maďarských e, učitelích. Je třeba tedy sledovat volby na Ukrajině a je třeba zaměřit se na Ukrajinu jako takovou. Není, třeba jenom, není možné jenom hovořit o integraci, ale je třeba dodržovat pravidla. Madam Kretsu. Děkuji paní Krecu, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, paní komisařko, s vaším dovolením bych zahájila tento projev tím, že řeknu, že jsem tak velice ráda, že mohu hovořit opět v Evropském parlamentu a tentokrát o víceletém finančním rámci. Víceletý finanční rámec je zárukou evropské stability a předvídatelnosti evropského hospodářství. Budoucí rozpočet na leta 2021 až 2027 není pouze prioritou, je to také naléhavá záležitost. Evropská komise předložila návrh rozpočtu 2. května v roce 2018 a od té doby neprobíhal žádný zásadní dialog. V Evropě narůstá naopak populismus, Jsme zde spolu zákonodárci. Pokud se to schválí, tak dojde k navýšení financování výzkumu, programů typu Erasmus a posílení fondu soudržnosti, které mají posílit zaostávající regiony. A proto si myslím, že je důležité, aby skutečně proběhl trialog mezi parlamentem, radou a komisi, k rámci 2021 až 2007. Omlouvám se za přetažení, nejsem zvyklá mluvit jenom minutu. Já vím, když sedíte na křesle komisařsky, dostanete více času, ale jako poslankyně bohužel. A naši britští kolegové taky vědí, že kdo je chytrý, ten je stručný. Nyní na jednu minutu paní Bilbao. Prosím. Děkuji mnohokrát. U nás na vesnici se říká avante. Avante znamená prostě jdeme do toho, jdeme dopředu, a překonejme katastrofu. K tomu potřebujeme sílu, potřebujeme k tomu odvahu a solidaritu. A to jsou právě věci, které bych chtěla poslat rodinám mladých mužů, kteří zemřeli při obrovských záplavách a také posílám soustrast lidem ze sousedních vesnic a institucím, které byly postiženy trojnásobným objemem deště za jeden den, než máme většinou za celý měsíc v červenci. A využijeme této příležitosti a zamysleme se nad těmito katastrofami v souvislosti s klimatickými změnami. Učiňme z toho prioritu. Potřebujeme mít připravenou globální strategii. Ta musí vzniknout ale od spodu, protože ty největší bitvy se nejprve odehrávají na místní a regionální úrovni. Děkuji a nyní má slovo paní Čekardy. Grazie, prezident. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V, této, v tomto legislativním období se ukázalo, že máme dvě koncepce Evropy. Jedna koncepce je ta byrokratická, která prosazuje euro a která v podstatě končí takovou tou Evropou bez hranic, Evropou bez identity, vykořišťovanými pracovníky a spotřebiteli, kteří zcela podléhají finančním trhům a jeho špatné ideologii. A ta druhá vize, ta naše, je založena na té slavné historii tohoto kontinentu, který si vydobil své místo na světě v rámci svých jednotlivých národů a chce vytvořit Evropu, která kde má každý svou identitu a zachováváme demokracii. Pan Sasoli nám velice hezky ukázal, jakým způsobem hodlá on fungovat ehm, zde v parlamentu. To je taková ta alchymie mezi EPP a SAD, kteří se snaží tolik let penalizovat e, Itálii, kteří penalizují naši zemi už mnoho, mnoho let, penalizují naše zemědělce, naše řemeslníky, naše rodiny. Musíme si uvědomit, co se děje mimo zdi této sněmovny. Naši revoluci nezastavíte. My svou Evropu změníme, s vámi nebo bez vás. Mr. Vondra. Pan Vondra, prosím, je tady? No. Není, tak pojďme dále. Pan Botenga. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. 113 milionů Evropanů jsou ohroženy chudobou. 113 milionů je ohroženo sociálním vyloučením. To je desetkrát populace Belgie. Je to opravdu naléhavá sociální situace, která panuje v Evropské unii a není to náhoda. Je to důsledek politiky, která zde byla schválena a odhlasována tradičními politickými stranami, které sedí kolem nás, které volali po liberalizaci a liberalizaci hlasovali proto a v rozpočtu jenom škrtali. Dnes logika evropských smluv je podkopávána. A namísto toho, abychom, pro, abychom dávali přednost lidem, dáváme přednost trhům. Buď to se budeme dívat na tento klouzavý pohyb ke dnu, anebo se k tomu postavíme a vytvoříme Evropu prosperity a sociálního pokroku a nikoli sociálního dumpingu. Děkuji. Děkuji nyní pan Papadakis, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Odsuzujeme použití techniky na kyperském území Tureckem. Je to strategický partner Evropské unie, člen NATO, kterýž to ovšem posledních 45 let okupuje velkou část Kypru. Mají obrovskou odpovědnost vůči EU, nedá se to jenom odbít slovy, nemůžeme jenom hovořit o tržních zájmech. Nemůžeme umožnit, aby byly legalizovány takovéto útoky ze strany Turecka. Nová řecká vláda jen zrychluje zapojování naší země do imperialistických plánů. Nemůžeme usnout na Vavřínech, musíme naopak být velmi pozorní, musíme

González. Pan González Cazares, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Veřejné zdraví je předpokladem spole- spravedlivé společnosti a využívání lidského kapitálu. Bohužel v řadě oblastí v Evropě a v řadě regionů ve Španělsku je situace opravdu velmi složitá. Především v Galicii tam máme velké problémy se zdravotními sestrami. V řadě jiných regionů i tady pracují ve velmi špatných podmínkách a zdravotní sestry se sešly a začaly proti tomu bojovat. Některé z nich museli podepsat smlouvu, podle které měli v podstatě nulové pracovní nasazení. Následně se dostali do velmi prekerní situace, nebyli schopni léčit naše rodiny a nebyli schopni se uživit. Zdravotnický personál, to jsou přece 100 000 lidí v Evropě a musíme zajistit, aby pracovali v řádných a spravedlivých podmínkách. Děkuji. Pan Flego, prosím. Evropa je za mene pro mě vždy eh, Evropa měla a eh, bude muset mít silného, eh, silného ducha otevřenosti a tolerance. A v roce 2019 vidíme, technologické inovace, které eh, napomáhají kontrole hranic. Eh, naši sousedi Slovinsko a Itálie eh, připravují další dráty na hranici a my jsme velmi proti tomuto, protože tyto osnaté dráty rozhodně neřeší problém nelegální migraci. Zdi vedou ke dalším zdem a ohrazování se vede k tomu, k tému muž na druhé straně. A to je velmi eh, špatné. Je třeba eh, vést eh, na paměti to, že lidé třeba chránit, ale že migranti také mají svá práva a osnaté dráty nejsou řešení. Je třeba společně bojovat proti pašerákům a to na u samého zdroje. Doufám, že se toto bude řešit u zdroje co nejrychleji. Mr. Fest. Pan Fest. Děkuji, paní předsedající. Hezké odpoledne. Tady jde eh, často o tu nejvyšší politiku, mně jde o tento parlament. V zásadě je úkol poslanců eh, určovat si sami politickou agendu. Jinými slovy, sami poslanci, poslanci si rozhodují o tom, jakými politickými záležitostmi se budou zabývat. Ovšem, Toto pravidlo se aktuálně porušuje. Dnes mi přistal na stole papír eh, od příslušných orgánů, řekl bych od pana Veleho, tedy od, eh, management, od, od eh, zprávy výboru Libe, Libe a ten dokument se jmenuje Možné první parlamentní iniciativy a zabývá se vším tím, co má příležet na srdci našim voličům, humanitární víza, eh, eh, záchrany na moři, eh, přesidlování imigrantů a tak dále. Jinými slovy, v podstatě administrativa parlamentu si myslí, že to nejsou politici, kdo určuje naši politickou agendu, ale že to jsou oni. A já vás prosím, abyste proti ním zakročili, aby se ujasnilo, kolik peněz se na věci tohoto typu vydává a chci, abychom s tím do budoucna skoncovali. Děkuji. Pan Kužmiuk, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jako člen výboru pro zemědělství a rozvoj venkova z Polska jsem chtěl vyjádřit velké znepokojení z dohody o volném obchodě mezi Evropskou unii a Mercosurem. Vyjednávání probíhají od roku 2000 a nebylo důvodu, proč tak spěchat s jejich koncem a uzavírat dohodu ve chvíli, kdy už Evropský parlament nepracoval. Já vím, že francouzská, polská, belgická a irská vláda poukazovaly na eh, otázku dovozu masa, cukru, etanolu a dalších věcí, že to tedy může destabilizovat naše trhy, především v případě tvrdého Brexitu. V situaci, kdy v Mercosuru zemědělská produkce nemusí plnit stejné tvrdé normy, ať už se týká bezpečnosti anebo dobrého zacházení zvířaty, tak těžko evropští zemědělci budou schopni konkurovat. Já doufám, že nedojde bez hody nového parlamentu a nové Evropské komise k uplatňování této dohody v praxi. Děkuji vám. Mr. Děkuji, pan Ferreira, prosím. Děkuji mnohokrát. Několik dní po volbách do Evropského parlamentu Evropská komise vydala doporučení pro jednotlivé státy Evropské unie. A pokud nebudou doporučovány, tak dané členské státy mohou být sankcionovány. Není na tom nic nového, ale přesto se na to můžeme podívat z nového pohledu. Podívejme se třeba na Portugalsko. Evropská komise žádá více uh, větší rozpočtovou kázeň. Jinými slovy, to znamená škrty třeba v oblasti kultury, bydlení a podobně. Jsou to peníze, které vydělali evropští, eh, portugalští pracující. Mají být investovány do jejich života. My tím tady zvyšujeme nejistotu situace našich pracujících a rozdrobujeme trh práce a celkem podmínky na něm padají dolů. a říkáme si, kdo potom nahradí tady tyto lidi. Je úplně jedno, kdo bude sedět na tom či na onom místě. To, co je nepřijatelné, je, že se stále pokračuje s touto politikou. Takže jedno, kdo bude ve funkci, hlavně ať se změní politika. Paní Vozenberg Veronidy, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, předchozí, předchozím funkčním období Evropský parlament hovořil o otázkách migrace. Jsem z Řecka a Řecko trpí v této oblasti. Nová vláda strany Nová demokracie má plán pro novou migrační politiku, ale zaznamenáváme v této souvislosti dva problémy. První je dublinské nařízení, které trčí v radě, a za druhé členské státy, které uzavřely své hranice a které neuplatňují rozhodnutí, která již byla schválena. Nezošťují se své odpovědnosti, nepřijímají možnost existence společné asilové politiky, která pokud by byla zavedena, tak by z toho vyplývalo méně problémů pro evropské občany a neměli bychom tak silný populismus. Děkuji. Paní Walters. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Za poslední měsíc jsem si užívala utkání našich oranžových lvů, nebo respektive lvic, protože náš fotbalový tým eh, byl sledován všemi našimi občany. Evropané sledovali finále eh, utkání ženského eh, fotbalového mistrovství a pak došlo k tomu všemu s Brexitem a s tím extremismem, což také lidem otevřelo oči, ale Největší naděje teď a do budoucna je u mladých eh, lidí. My jsme nehlasovali pro Ursulu von der Leyen, my jsme hlasovali pro kandidáty, kteří před volbami jasně řekli, co zastupují. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby eh, to finále z USA vyhrál někdo jiný, třeba nějaká země, kde, je, e, kde bují extremismus. To by nebylo přijatelné. Já chci bojovat za demokratičtější Evropu a chci někoho jako předsedu komise, kdo tento názor podporuje. Děkuji, pan Kofot. Minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Rád bych hovořil o tom, že minulý týden eh, jsme prohráli rozsudek, ne, prohráli případ u Evropského soudního dvora, který jde proti naší imigrační politice, což je grotex, groteskní. Není akceptovatelné, aby se EU vměšovala do naší vlastní zahraniční politiky. My už léta pracujeme na tom, abych, aby se Evropa k nám takto nevměšovala a Chceme, aby si dánský parlament sám určoval svou vlastní pevnou zahraniční politiku. Ne všichni mohou přijet do Evropy. My musíme mít možnost stanovovat si kritéria, koho u nás chceme a koho ne. A je groteskní, že se EU do této věci stále více vměšuje, podkopává naše práva, snaží se na nás dohlížet, různě omezovat naše právo na sebeurčení. To dále není přijatelné. Děkuji. Děkuji pan Buda. doamnă președintă, mulțumesc. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Rumunsko a evropští zemědělci potřebují jasnou podporu, co se týká nové evropské zemědělské a kulturní politiky. Teď se vyjednává nový víceletý finanční rámec a teď prosím všechny zúčastněné síly, aby eh, nařízení OSZP nepoužívali jako vyjednavací žeton pro dosažení svých jiných politických cílů. Rád bych chtěl upozornit všechny ty, kterých se to týká, že toto není přijatelné. Není možné zahrávat si s osudem eh, rumunských a evropských obecně zemědělců. Potřebujeme stabilitu. Toto nařízení, které bylo přijato ve výboru Agri v minulém parlamentu, naplňuje základní požadavky evropských zemědělců, ať už těch velkých nebo těch malých, a zároveň zaručují spotřebitelům, že budou mít tito přístup k kvalitním potravinám, že nebudou přispívat ke klimatické krizi a budou mít čisté životní prostředí. Jinými slovy, jediný způsob, jak pokračovat dále, je tuto zprávu teď dostat na plenum Evropského parlamentu, tak abychom v souladu s aktuálním precedentem mohli navázat třístrannými jednáními, abychom to nařízení mohli dostat až k evropským zemědělcům, protože i členské státy budou potřebovat dost času na jeho implementaci. Děkuji paní Kirten Darling. Děkuji paní předsedající. My jsme poměrně rozděleni, co se týká názoru na EU. Ale spolupráci potřebujeme, abychom bojovali proti nové, novodobému, eh, novodobému otroctví. Kriminalita, sexuální zneužívání a všechno, co s tím souvisí, ovlivňuje zhruba 20 milionů lidí. Ve Spojeném království máme nejvyšší počet registrovaných obětí, přičemž na severovýchodě máme největší problémy v této oblasti mimo Londýn. Ale zároveň jsme světovým lídrem v moderní protiotrocké legislativě. A proto je velice důležité, aby příští policejní komisař v Northumbrii byl člověk, který je zkušený v této oblasti, jako eh, pan McGuinness. Práce v regionech i v celé EU, to je jediný způsob, jak budeme moci skoncovat s tímto eh, trestuhodným zneužíváním našich spoluobčanů. Patří to do minulosti. Nesmíme umožnit, aby nás Brexit do té minulosti strhl zpět. Děkuji. Děkuji, pan Bogovič. Děkuji. Ve Slovinsku máme za poslední měsíce spoustu problémů s rostoucím počtem útoků vlků a medvědů na hospodářská zvířata. Na koně, krávy, ovce. To jsou, ty, ty jsou nejčastěji obětí útoku. Bylo zabito více než 100 ovcí, několik desítek konňů a krav. Dokonce e, došlo i k útoku na jednu starší dámu. A to je důsledek významného zvýšení počtu těchto velkých predátorů. Za poslední roky se totiž rodí více těchto predátorů, než kolik je jich uloveno. Zemědělci tak přicházejí o svou naději, eh, chovatelé skotu oznamují, že svou činnost ukončí a slovinské ministerstvo zemědělství navrhlo zákon o výjimečném povolení lovu vlků a medvědů ale já si myslím, že bychom o tomto problému měli hovořit i zde na půdě Evropského parlamentu. Není to totiž problém, který se týká pouze Slovinska. Týká se i jiných zemí v EU. Je to problém, který je konsekvencí narušené rovnováhy v přírodě. K této disbalanci došlo i ve Slovinsku a myslím si, že bychom s tím tím pádem měli něco udělat. Nesmíme umožnit, aby se tento problém rozšířil do celého zbytku Evropy. Děkuji. Děkuji. Kolegové, měli jsme celou řadu žádostí dalších kolegů o slovo, ale ti nepřišli do sněmovny, tím pádem uzavřeme jedn, eh, sekci jednominutových projevů. Děkuji vám za pozornost a končím zasedání. A jenom připomenu, že zasedání bude pokračovat zítra, tedy v úterý 16. července v 9 hodin. Pořad jednání je k dispozici na internetových stránkách parlamentu. Přeji hezký večer.